Takže ukončíme vysvětlení hlasování. Přistoupíme nyní ke zprávě paní Klas. Dávám slovo paní Rojtové. Jednu minutu. paní předsedkyně vítám kompromis který přiměje vlády zemí evropské unie vytvořit harmonogram a